for the sun. I don't ask, no. Something to do with the web stream. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Není nás tady sice mnoho, ale přesto. Eh, Chtěl bych nejdříve sdělit, že nemáme rumunské tlumočení dnes dopoledne, tedy pouze dnes dopoledne. Takže ještě jednou nemáme tady tlumočení do rumunštiny, protože jeden tlumočník nečekaně onemocněl, ale do odpoledne se nám snad již uzdraví. Ne, nevím teď přesně ty důvody, ale eh, paní Tykau, prosím. Mohu-li se vyjádřit, pane předsedo, tak eh, já bych chtěla požádat o to, zda by mohlo být tlumočení do rumunštiny zajištěno vždy a to i na pracovní skupiny. Bohužel ve výboru ITRE nemáme ani pro e, pracovní skupiny a někdy zcela výjimečně, ale například toto dopoledne, to nemáme, to rumunské tlumočení, dokonce ani na jednání výboru. Čili chtěla bych vás požádat, zda byste se o to mohl postarat, protože myslím si, že tlumočení je velmi důležité. Ich genauso, ich... Ano, já to vidím zrovna tak v této záležitosti jsem velmi precizní. Myslím si, že je skutečně nezbytné mít toto tlumočení. Sekretariát se snaží to zařídit. Všechny jazyky, které máme ve výboru, mají být tlumočeny, ale i eh, všem pěti, eh, kteří zde jsou, chci také říci, že je tady více tlumočníků než poslanců a i to je otázka, o které bychom měli eh, přemýšlet. Máme tady tlumočníky na všechny jazyky a pak tady nejsou naši kolegové. Samozřejmě, že děkuji všem, kteří zde dnes dopoledne jsou. Eh, těch se to netýká. Trošku mě ale vadí, že tady nejsou eh, právě naši poslanci, vždyť za to jsme eh, placeni. Takže není to moc dobrá situace. Máme-li tedy tlumočení do všech jazyků, pak také prosím, aby i naši kolegové poslanci se zúčastnili všech zasedání Eh, vy máte celá pravdu v tom, že tlumočení je velmi důležité pro naši práci a že je nutné tlumočit do všech jazyků, ať je to eh, pro malou zemi nebo velkou. Dnes eh, bych však chtěl tedy zahájit zasedání. Máme zde zástupce komise a vítám nejdříve paní Stefany Mitchell, která je eh, šéfkou oddělení pro eh, podnikatelskou činnost. Dále vítám pana Uresty, eh, který je pracovníkem této služby. Děkuji vám, že jste přišli a naznačuje to také, že je to téma i pro komisi velmi důležité. U nás se toto téma objevilo na základě naší návštěvy eh, v Kalifornii, kde jsme hovořili s mnohými lidmi a někteří z nás eh, říkali, že se tam eh, jedná také o mnoho mladých lidí, kteří odešli z Evropy a tvrdili, že podnikání v Evropě je příliš složité a proto odešli do USA. Proto jsme si řekli, že se budeme více informovat o tom, co se v této oblasti děje a dozvěděli jsme se vlastně, že komise toho dělá hodně a my jsme si to vlastně ani moc neuvědomovali, neznali jsme to. Přitom je to téma velmi důležité pro eh, evropskou ekonomiku a proto jsem poprosil o to, abychom si to dnes všichni vyslechli, i když všichni tady dnes nejsme, ale je to politicky velmi významné téma. Měli bychom tedy přemýšlet eh, také o těchto tématech, nejenom o energetice. I toto téma je velmi důležité pro Evropu. Je to téma spojené s počtem podniků, s jejich rizikem úpadku a podobně. A také s tím, zda tyto podniky dostanou třeba druhou šanci pro svou existenci. Takže děkuji ještě jednou komisi a těšíme se na informace komise o tom, co již eh, komise tedy zjistila a ví a samozřejmě, že je možné některé body ještě prohloubit. Máme čas do 10 hodin, eh, pak tady budou ještě eh, jistě další kolegové, kteří přijdou i na hlasování. Takže dám vám slovo, jak jako první a prosím, abyste nám prezentovala své poznatky. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, toto je případ, kdy mohu připomenout slova našeho generálního ředitele před několika lety, kdy se hovořilo o tom, jakou některé projekty mají vazbu na jiné projekty, jak je složité je koordinovat a Eh, bylo tam řečeno, že kdyby komise věděla, co všechno vlastně ví, tak by zjistila, že toho ví opravdu hodně. Takže teď si můžeme skoro říci, že kdybychom všichni teď věděli, co vlastně už máme vědět a co víme, tak bychom zjistili, že naše znalosti jsou veliké. Nyní během několika minut bych ráda představila naši práci v této důležité oblasti a poté předám slovo kolegovi, který eh, zajde do větších detailů a následně bude prostor pro vaše dotazy. Úpadek to je téma, které sebou nese velikou zátěž a celou řadu niancí. Je velmi dobře známou zkušenost skutečností, skutečností, že přibližně jenom polovina našich eh, podniků a firm přežije pětileté období od svého založení. A možná se ale méně ví, že přibližně 15 ukončení firm je právě v důsledku úpadku. A co se už skoro vůbec neví, je to, že pouze jenom nějakých 4 až 6 úpadků jsou úpadky, které souvisí s nějakým podvodným jednáním či nekalými úmysly. A já myslím, že to ale vůbec není vnímání naší veřejnosti. Když mám na mysli veřejné mínění, tím nemám na mysli jenom širokou veřejnost, ale i podnikatelskou veřejnost. Když se zeptáte, ptejme lidí, čeho se bojí, proč by firmu nezaložili, tak první riziko, které zmíní, je právě riziko úpadku, riziko bankrotu. A druhá odpověď bude nejistota příjmu, za třetí obava o ztrátu svého majetku, čili obava o ztrátu prakticky všeho. Můžete hovořit o tom, že podnikatele jsou připravení do rizika, ale nejsou připravení do rizika, že přijdou o všechno, takže samozřejmě váhají se založení nějakého podniku či firmy, když je tam toto riziko. Má to dvě důsledky. Dvě důsledky. Jednak přímý důsledek na ty, kdo už jsou podnikatele, kdo už se ponořili do toho bazénu, tak tito lidé eh, čelí mnoha čelí eh, určitým rizikům a v důsledku toho možná třeba jsou odrazeni od toho, aby dále expandovali nebo aby pokračovali ve svém podnikání. A v mnoha případech to není jenom nějaký psychologický pocit, ale je to skutečně praktická nemožnost důsledku zdlouhavosti jednání, povahy e, těch postupů, těch řízení, že je to velmi nepraktické nebo možná i právně nemožné, aby znovu začaly. A když říkám, že je to velmi nepravděpodobné, tak možná hovořím o nějakých 55-56% lidí, kteří se ocitnou v té situaci, eh, že už do toho prostě nejdou. Ve většině případů úpadku právě vidíte takový ten dominový efekt, který začne tím, že dojde k nějakému spoždění platby nebo prostě zákazník vám nezaplatí, dodavatel včas nedodá, a v důsledku nešťastného řetězce událostí třeba tam není úplně perfektní management a tak dále, ale velmi zřídka se jedná o nějaké trestné jednání, podvody a podobně. Čili to je velice nepřiměřené, ty jejich obavy. A dále také e, další důležitá informace je, že podniky, které byly jaksi zřízeny už po druhé, fungují a rozvíjejí se mnohem rychleji než ty, které byly zřízeny poprvé. Ale je tady potom ještě druhý dopad, než je ten přímý dopad na podnikatele, a to sice, že ti, kdo by se rádi stali podnikateli, nakonec nikdy ani nezačnou. Ani to podnikání nezahájí právě z důvodu eh, celé té řady různých problémů a nepříjemností, které by mohly vzniknout. Když se podíváte na některé ukazatele eurobarometru, tak v roku 2009 jsme viděli, že jenom 45 eh, občanů Evropy by se rozhodlo, že budou raději osvč než zaměstnanci. Naproti no, tomu v USA ta situace je přesně opačná. Když se porovnáme tu naši situaci v USA nebo s některými částmi Ázie, tak vidíme určitou podnikatelskou propast a to představuje veliké množství nevyužitého potenciálu. Když jsme v rámci Eurobarometru nabídli lidem možnost vyjádřit se k některým výrokům a ptali jsme se je, co si myslíte o výroku, nikdy bych nezačal podnikat, kdyby mohl zkrachovat, tak 48% občanů s tím souhlasil. A pouze 19% Američanů to považovalo za rozumné. Takže to je veliký rozdíl. Dochází tady ke ztrátě kapitálu ve smyslu lidských zdrojů, talentu, ochoty jít do podnikání právě z důvodu našich úpadkových postupů a to, jak jsou lidmi vnímány. V tuto chvíli existují jenom dvě, eh, dva legislativní nástroje, jednak 1346 z roku 2000, které se věnuje úpadkovému řízení a řeší otázku soudní příslušnosti, když jsou tam ty přeshraniční aspekty a také význam uznávání rozsudku, rozhodnutí a dále směrnice 2002-74, která chrání zaměstnance v případech nesolventnosti. Já myslím, že v obou těchto případech tam je velmi chválihodný cíl. Jde tam o ochranu zájmů v případě přeshraničních evropských případů. Ale ono tohle je spíš až to, co bychom měli sledovat a řešit na samém konci, než spíš už na začátku celého toho procesu. a vůbec se tam neřeší nějaká možnost druhé šance. To jsou prostě jenom postupy, které jednorázově řeší úpadek. My už několik let řešíme otázku, jak zajistit těm čestným, upřímným podnikatelům druhou šanci. Od roku 2004-2005 probíhaly studie a v roce 2007 jsme eh, hovořili o tom, jak překonat to stigma úpadku a byly představeny nějaké efektivní národní politiky, které by mohly být aplikovány v Evropě. Následně v roce 2008 v rámci Small Business Act jsme konkrétně vyzvali členské státy, aby e, podpořili pozitivní přístup a umožnili druhou šanci, druhý start a aby bylo zajištěno, že ti, kdo to zkusí po druhé, se jim dostalo stejného zacházení jako těm, kdo to zkusí poprvé v rámci různých systémů podpory podnikání. No a konečně jedna asi z nejzajímavějších věcí pro naše dnešní diskusí jsme požádali členské státy, aby umožnili, že všechny právní postupy pro ukončení podnikání v případě těch nepodvodných úpadků, aby všechna ta řízení mohla proběhnout do lhuty jednoho roku. Samozřejmě tato oblast to je něco, co se možná nejlépe sleduje, ale zároveň nejobtížněji se v tom postupuje ku předu. Průměrná doba pro ukončení podniku, podnikání ve všech 27 členských státech je jenom o něco méně než dva roky. V Irsku to zvládnete za čtyři desetiny roku, oproti tomu na Slovensku to trvá čtyři roky a ostatní státy jsou někde mezi. Na začátku tohoto roku jsme dokončili přeskum Small Business Act a to bych chtěla zdůraznit, že opět jsme žádali po členských státech, aby podpořili druhou, druhou eh, šanci pro ty, kdo chtějí začít po druhé, aby prostě urychlili ta řízení vyřizování eh, pohledávek na období maximálně tří let. To znamená, aby ty dluhy nemohly ty podnikatele pronásledovat déle než tři roky. Dále máme portál druhé šance, kteří, který je zaměřený jak na podnikatele, tak na politické činitele, poskytuje celou řadu informací. A také máme k dispozici celou řadu dalších podrobnějších informací a o tom vám poví můj kolega Uresty. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Úpadek jako takový je slovo. To slovo je prostě strašné. Hned na začátku našeho postupu jsme zjistili, že to slovo je tak hrozné. I naše hierarchie, když řekneme slovo úpadek, se vyděsí a celý ten problém se prostě těžko řeší. Zdá se, že nikdo se tím nechce zabývat, protože se bavíme o selhání, úpadku. Čili jak jsme se k tomu vůbec dostali, jak k tomu přistupujeme, především jak k tomu přistupuje naše DG pro podnikání. Úpadek a druhá šance. A já bych chtěl zdůraznit tu druhou šanci, to je postup. Je to určitý příliv. Ten úpadek se nestane jen tak sám od sebe, ne, že se jednoho dne probudíte a prostě to eh, tak vypadá. Ale je to celý proces, kdy se začnete zamotávat do nejrůznějších eh, problémů, jiných eh, společností, subjektů, které také selhaly, které se také dostaly do úpadku, čili se to všechno nabaluje na sebe. Co jsme udělali během let? Začali jsme na tom pracovat už v 90. letech. Je, že se chceme podívat, jak to vypadá z hlediska podnikatele a co to pro ně znamená, když chtějí dostat druhou šance, jak ta situace druhé šance vypadá po celé Evropě. čeho jsme svědky. Je tady ohromný potenciál, který bohužel je nevyužitý ze stran jednotlivých úřadů a zprávy na různých úrovních. Bohužel se lidé dostávají do situace, kdy jsou nesolventní, ale my se chceme v tuto chvíli zaměřit především na tu druhou šanci, abychom měli více podnikatelů, abychom vyslali signál, že budou mít druhou šanci, pokud poprvé selžou. Chceme jim sdělit, že podnikání není v podstatě něco jako doživotí. Chceme se tedy zaměřit na osobní nesolventnost, čili když padne nějaký podnik, tak se v podstatě nic nestane, ale co se stane tomu podnikateli, když projde takovýmto úpadkovým řízením? Stefany zmínila dvě velice důležité věci, a to, že navzdory tomu, že tato oblast není příliš řešena žádným orgánem, tak jsou tady dva velice neblahé účinky. Jednak na jedné straně máme podnikatele, kteří prošli úpadkovým řízením a jedná se o podnikatele a nedovedete si představit, jak je obtížné získat podnikatele v Evropě, kteří mají skutečně podnikatelského ducha. Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti s řízením, také vycházejí ze svých zkušeností, po druhé budou mnohem lepšími podnikateli. Ale nejen to. Ten účinek jde ještě dál. Stefany se o tom zmínila. V podstatě to má vliv i na ty začínající podnikatele. Je tady celá řada mladých, ale nejen mladých lidí, kteří chtějí začít svůj vlastní podnik, protože prostě chtějí. Ta čísla hovoří sama za sebe. Dovolte mi, abych eh, zmínil jednu poslední studii na dané téma. Je to Eurobarometr, který se zabývá podnikáním. V průměru v Evropě 50 populace souhlasí nebo sou, silně souhlasí s tím, že člověk by neměl začínat podnikat, pokud je tam riziko, že selže. Co je na tom nejhorší, že podnik a riziko to je v podstatě to samé. Takže tady už máme jasný signál. 50% lidí v Evropě se v podstatě bojí začít podnikat, protože se bojí úpadku. Tyto informace bohužel nejsou příliš povzbudivé, ale co je ještě horší, je skutečnost, že se porovnáváme s USA. To číslo je 26%. To znamená, že jsme na tom dvakrát hůř než Amerika. A co je ještě horší, oproti Číně jsme na úrovni 23%, čili není to jenom USA, ale je to i Čína. Dva největší konkurenti na světě, ti mají mnohem podnikavější přístup a nemají takový strach z rizika jako lidé v Evropě. V podstatě Evropa promrhává ohromný podnikatelský kapitál právě kvůli této situaci, kvůli postupům, které zde uplatňujeme. Což je hodně relevantní především v oblastech, o které máme největší zájem. To je oblast high-techu. Máme tady inženýry, vědce, univerzitní absolventy. To je velice závažné. To jsou lidé, kteří mají volbu. Tito lidé mohou dělat výzkum v různých institucích, mohou pracovat ve veřejné správě. Tito lidé mají volbu a je tady potom velké riziko. Takže já se obávám, že ten konečný výsledek pro nás je takový, že Evropa prostě ztrácí svůj potenciál růstu. Nejen tedy ty, poten, ty podnikatelé, kteří e, skončí, ale je tady celá řada lidí, kteří prostě do toho vůbec nejdou. Co jsme udělali v tomto ohledu? Vyslali jsme na základě doporučení skupinu odborníků. Byli to odborníci z ministerstev ze všech 27 členských států, také ze zemí SIP, takže dohromady eh, přes 30 zemí bylo zastoupeno a sledovali jsme celý ten postup. Co se stane? Co můžeme udělat předtím, během a poté, co probíhá upadkové řízení, abychom mohli pomoci lidem, aby byli podnikatelé, aby se jim dařilo a abychom měli prostě více malých podniků. Je to stručný dokument, který je k dispozici na webové stránce, která se změnila Stefany. A tady jsou určité informace o tom, co můžete udělat, abyste předešli úpadku, aby se eh, podniky nedostaly do všech těch právních řízení a také, jak eh, po případě mohou získat tu druhou šanci. Jsou to jednotlivé kroky, které můžete projít, eh, když máte finanční problémy. A co jsme zjistili, což je možná překvapivé, i když pouze do určité míry. Když nějaká společnost začne úpadkové řízení, tak většinou už je prostě pozdě. Takže většinou se bavíme o úpadku, ale neměli bychom se bavit o úpadkovém řízení. Měli bychom se zaměřit na právní řízení, ale musíme se zaměřit i na prevenci. Co udělat předtím, aby ten podnikatel, ten lidský kapitál, ten majetek nebyl promrhán a aby podnikatel mohl obnovit svůj lidský kapitál a opět zajistit nový růst a vytvářet nová pracovní místa. Asi nejdůležitější doporučení, eh, které využila také ES, e SBA, je takové, že bychom měli mít automatické vyřešení všech dluhů během tří let. To znamená, že by se měly vyřešit během tří let všechny dluhy. V podstatě takto chceme dát eh, podnikateli druhou šanci, aby mohl začít, aby prostě ty dluhy byly vyřešeny a uzavřeny. Tyto informace nepřicházejí od někud, Insol Service, což je mezinárodní skupina odborníků, přišla s podobnou studií už v roce 2001. Tam uvádějí, že toto období by nemělo překračovat čtyř let a ideální by bylo, aby veškeré dluhy a to řízení se vyřešilo během tří let. To eh, doporučil nezávislý orgán v roce 2001. Evropská komise také trvá na tom, že ty tři roky by mělo být maximální lhůtou pro vyřešení všech dluhů. V roku 2006 nizozemské ministerstvo spravedlnosti připravilo seminář, přizvali také francouzské, dánské, lotyšské, lucemburské a švédské úřady a ukázali holandský systém, kdy právě zbavení těch závazků probíhá během maximálně tří let. Je důležité, že se na to musí dohodnout všechny orgány a úřady. Všichni Odborníci říkají, že zbavení se závazků je žádoucí, je to nutné a e, všichni tvrdí, že ty tři roky je naprosté maximum. Toho bychom se měli držet. Je tady ještě, jsou tady ještě další důkazy, které přicházejí e, z Velké Británie, kde je to omezeno pouze na jeden rok. Po třech a šest měsících v podstatě není možnost e, získat, vymáhat jakékoliv další dluhy nebo platby, protože eh, další možné přínosy pro věřitele nad rámec eh, tohoto období v podstatě jsou nulové. Dostane se to do takové fáze, kdy se nic moc neděje a zároveň neumožňujeme dané osobě, aby mohl začít eh, nový podnik, a ten nový podnik by možná často do jisté míry opět eh, jak si na sebe vydělal a splatil by ten zbytek dluhu. Máme také informace, které jsou k dispozici na webové stránce, která byla zmíněna. O co nám jde? Věříme, že musíme přijmout určitá opatření, udělat konkrétní kroky a vyslat jasný signál podnikatelům, především ve stávající situaci, že podnikání není trest eh, na doživotí a v podstatě lidé k tomu nesmí přistupovat tak, že jednou selžou a mají to přišito navždy. V podstatě je důležité, abychom si uvědomili, v jaké situaci ty lidé jsou. Udělají třeba nějakou chybu a potom jsou prostě odepsaní. To si nemůžeme dovolit a věřím, že bychom zcela jistě měli mnohem silněji a více prosazovat tu takzvanou druhou šanci. Jenom chviličku, říká pan předseda. Já bych měla takovou mezi poznámku Máme zde hosty, kteří zde jsou jenom chvilku. A sice chci přivítat 28 učitelů z vítěz z evropské soutěže. Jsou to vítězové eh, soutěže o eh, účinnější využití energií. Jsou to tedy učitelé, kteří nás dnes navštívili v tomto výboru a srdečně je všechny eh, vítám. And then we continue. Takže můžeme pokračovat, promiňte. Já bych chtěla doplnit takovou poznámku. Před čtyřmi týdny jsme uzavřeli přípravu brožurky, kterou připravujeme každý rok, tajemství úspěchu. Máme to ve všech možných jazycích. Přivezli jsme několik vzorků pro členy vašeho výboru, ale pokud chcete tuto brožurku ve svém jazyce nebo jakémkoliv jiném jazyce, tak ji můžeme zajistit. Tento dokument se zaměřuje na koncepci druhé šance. Polovina obsahu je především o profilech podnikatelů, kteří eh, se dostali z toho úpadku a opět se pustili do podnikání. Čili je tam celá řada jednotlivců, možná tam najdete někoho, kdo je přímo z vašeho volebního okrsku, eh, člověka, který prošel Eh, touto zkušeností, eh, tou hrůzou, co to pro ně znamenalo, jak eh, to přežili, překonali a jak se do toho pustili. Znovu, je to velice zajímavý materiál. Jsou to velice osobní, krátké profily, příběhy lidí, kteří zažili takovouto situaci. Hmm. Takže vám děkuji a máme ještě krátké doplnění. Um, Já bych jenom chtěla doplnit několik poznámek k vašemu úvodnímu vystoupení o tom, jak je velmi důležité udělat něco, abychom podpořili podnikání v Evropě. My víme, že asi 4,1 milionů nové, nových pracovních míst je vytvořena právě těmi, kdo rozjedou nějaké podnikání. Kde ale vezmeme ti, ty, kdo to chtějí rozjet? To jenom tak nenajdete na ulici. Musíte něco udělat, abyste je podpořili. Je tedy potřeba mít určitou poli- politiku nejenom na národní, evropské, ale i na regionální úrovni, která bude podporovat takové iniciativy. To je velmi důležitý aspekt. A potom jsou ještě další iniciativy, které dělá komise, například pro podporu toho image nebo toho, jak jsou podnikatele vnímáni obecně údaj, jeden zajímavý. Například v Dánsku 80 populace si myslí, že podnikatelé pozitivně přispívají ke společnosti. V Maďarsku naproti tomu je to třeba jenom 26 to je veliký rozdíl a to má samozřejmě i dopad na to, jak jsou mladí lidé připraveni se pustit do podnikání. Eh, další důležitá věc, důležitý faktor je vzdělávání. Vzdělávání velmi často lidi zbaví podnikatelských ambicí, spíš než aby jim dalo příležitost pochopit, v čem spočívá podnikání. A proto komise rozjela celou řadu iniciativ proto, abychom podpořili eh, motivaci k podnikání v rámci školských a vzdělávacích systémů. Máme proto i speciální skupinu. Jde o to, jakým způsobem zapojit příslušné osoby z ministerstva hospodářství a ministerstva školství, aby toto změnili ve vzdělávacím a školském systému. Takže velmi rádi budeme pokračovat v další rozpravě, jak zlepšit to prostředí, které umožní rozjíždění podnikání Eh, bylo by vhodné mít různé zprávy, které také nabídnou příklady dobré praxe, metodiku, ale také třeba eh, vyhodnocení. My máme i každoroční vyhodnocení těch aktivit v členských státech. Čili moje nabídka je, že velmi rádi budeme pokračovat v rozpravě i o jiných tématech, která vás mohou zajímat. Dobře, děkuji mnohokrát. Dneska jsme se chtěli zabývat především otázkou úpadku, ale je pravda, že toto pole je mnohem širší, takže myslím, že z strany politiky bychom eh, také potřebovali určitý posud toho, eh, posudek toho, zda eh, takovýto zákon, který se navrhuje, zlepší situaci podnikatelů, anebo ne. Paní Podimata se hlásila jako první. Děkuji, pane předsedo, a děkuji především zástupcům Evropské komise za velmi zajímavé prezentace. A domnívám se, že nám to ještě jednou potvrdilo Eh, to, že kdybychom byli věděli eh, to, co víte vy, tak by to bylo lepší. Doplňuji otázku. Vy jste zde uváděli eh, určité údaje o situaci v Evropské unii v souvislosti s podnikatelskou sférou, v souvislosti s úpadkovým řízením a s mentalitou, která je to dáno. Hovořili jste o určitých stigmatech, které se projevují v mnoha případech a vlastně nerozlišují mezi podvodným chováním a e, úpadkem, který je výsledkem e, externích e, okolností. Takže toto stigma podnikatele doprovází i v jeho druhém pokusu o podnikání. Spíše je to stigma stigma podnikání jako takového. To, co jste nám řekli, naznačuje, že bychom měli se podniknout na nejrůznějších úrovních, aby bylo možné eh, zlepšit podporu pro podnikatelskou eh, sféru eh, celkově. Měli bychom tedy dojít k tomu, že všechny tyto problémy a slabiny budou řešeny radikálně. Všechny příčiny těchto problémů. A dnes v té velké ekonomické krizi Evropské eh, eurozóny je nezbytné učinit mnohé rychle a udržitelným způsobem, tak aby podnikatelé kteří jsou velmi důležití, eh, prožili zlepšení eh, v jednotlivých eh, řízeních kvůli úpadku, aby bylo možné tato stigmata také oslabit. Všechno to je nezbytné, eh, protože pouze podporou podnikatelů eh, můžeme také eh, poněkud zlepšit oživení evropského podnikatelského Eh, oboru a sektoru. Je to také spojeno tedy vše s problémem úpadku a úpadkových eh, řízení. Velmi často eh, tato řízení probíhají nezávisle na vůli podnikatelů. Takže má otázka. Říkáme, že ekonomická krize přináší mnohý úpadek. Před třemi lety eh, bankrotovaly banky a nyní podnikatelé, takže ta úroveň je eh, jiná a musíme se i my podívat eh, na jinou úroveň aktivit. Zde musíme tedy navrhovat taková řešení, která by zabránila těm negativním jevům v podnikatelské sféře. A samozřejmě, že se musíme koncentrovat na země, kde je skutečně zapotřebí tomu zabránit. Paní Hercog. Eh, thank you, thank you, chairman. I'd like to say... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem třem řečníkům, Stefany, panu Orestimu i panu Wenzenbergovi. Myslím, že na této otázce Small Business pracujeme už celá léta, alespoň já se tomu hodně věnuji. Jsem velice ráda, že jsem byla spravodajkou pro Small Business Act. Myslím, že je opravdu vynikající se podívat na to, jakým způsobem od toho prvního do druhého roku nám přibývá stále více Business Act. Když jsme tady hovořili o tom úpadku hodně lidí změnilo slovo stigma. Nicméně chtěla bych vám říct, že nedávno jsem se dozvěděla, co slovo stigma vlastně znamená. A vzhledem k tomu, že vy všichni, kteří tady jste, jste se zúčastnili summitu pro small business před několika měsíci, já jsem tam byla pozvána eh, jménem ženských ale a střední podniky v něm Maďarsku a byla jsem požádána, aby hovořila k výročí Small Business Act, což je vlastně zítra týden před tou akcí jsem dostala telefon od, eh, od toho pořadatele, který mi řekl, že by přišel o místo za to, že pozval eh, komunistku a že se tedy toho musí vzdát. Takže tam jsem se dozvěděla, co znamená slovo stigma. Nejenom v souvislosti s úpadkem, ale tady i v souvislosti s jinými aspekty. To je podle mě historický moment pro parlament. A nyní zpátky k tomu tématu. Myslím, že musíme si uvědomit, jaký veliký, jakou velikou intelektuálně hospodářskou ztrátu to představuje a s čím se potýkají lidé, kteří zažili úpadek a snaží se znovu začít všechny ty investice do vzdělávání už na základních či středních školách, ale zejména na vysokých školách, ta veliká investice se ztratí ve chvíli, kdy tito lidé prožívají úpadek a nemohou se vrátit zpátky do ekonomiky a zpátky poskytnout tu přidanou hodnotu, kterou získali prostřednictvím vzdělávacího systému. A já myslím, že to je něco, co si mnoho lidí neuvědomuje. Chtěla bych položit otázku. Říkala jste, že od nynějška za čtyři roky bychom měli minimalizovat tu lhůtu na tři roky, ale já myslím, že i tři roky to znamená velikou ztrátu. E, byl proveden nějaký výzkum, co dělají ti lidé v mezidobí, kdy nemohou rozjet další podnikání? Jsou z někde zaměstnání, nebo jsou nezaměstnaní, nebo jsou prostě někde se schovávají, nebo zmizí nám do černé ekonomiky? Co ti to lidé ve, ve skutečnosti dělají? Hovoříme o skutečných lidech. A já jako Eh, socialistka, musím říci, že někdy lidé jsou překvapeni, eh, jak já obhajuji podnikatelský duch, ale já jsem přesvědčena, že není zaměstnanosti bez zaměstnavatelů, ať jsou velcí nebo malí. A my musíme podpořit politiku zaměstnanosti v Evropě i prostřednictvím těchto aspektů. Potom mám druhou otázku. Je tady určitá obava v souvislosti s nejistotami, když hovoříte o roz, rozjítí nových podniků v oblasti inovací nebo výzkumu, mm, a když hovoříme o trhu, protože eh, když se snažíte dostat na trh nějaký úplně nový inovativní produkt, tak to je veliké riziko, ještě větší riziko než v oblikém podnikání. Máte nějaké údaje o tom, jak jaké potíže řeší tyto podniky, protože i v tomto výboru, kde se snažíme získat více peněz pro podnikání, pro výzkum a snažíme se přesvědčit ministry financí, že to je velká investice do budoucna, tak myslím si, že a také si myslím, že toto je oblast, kde mnoho mladých lidí se může zapojit a rozvinout své dovednosti. Chtěla bych tady na vás apelovat, abyste pokračovali ve své práci a abyste lépe o tom informovali lidi. Myslím si, že komise může vypracovat určité politiky, určité koncepce, ale pokud tyto koncepce a ty strategie nejsou sděleny, nejsou komunikovány směrem k občanům, tak to je ztráta energie. Čili chtěla bych apelovat na komisi, aby možná i ve spolupráci s europoslanci třeba vypracovávala nebo nějaké články, e, které bude zasílat do několika vybraných e, novin v rámci Evropy, a samozřejmě i v různých jazycích, v různých zemích, e, protože ne všichni si mohou přečíst všechno v jiném jazyce. Já si myslím, že to je velmi důležité, zrovna v tomto čase krize, kdy eh, mnoho malých a středních podniků má potíže, že by bylo dobré, aby věděli, že je tady komise, europoslanci, kteří na ně myslí, kteří na ně nezapomínají a kteří se snaží nějak pomoci, aby dostali i druhou šanci. A konečně závěrem bych chtěla říct, si, když někoho učíte, jak jezdit na kole, co je jednodušší? Naučit jezdit na kole někoho, kdo ještě vůbec to neskusil, anebo někoho, kdo to zkusil a zatím se mu to nepovedlo já myslím, že právě i to selhání, ten neúspěch je veliká, veliká zkušenost, kterou můžete dále využít do budoucna. Děkuji. Kolega Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že základním problémem, který musíme vyřešit, je to, že když se podniky založí, pak eh, je nezbytné mít vlastní kapitál na tento postup. Znamená to tedy, že musíme mít jistotu, že ten vlastní kapitál máme k dispozici. Velmi často lidé berou eh, úvěry na to, aby si založili podnikání a pak jde eh, ve skutečnosti o to, aby příjmy byly vyšší než výdaje. Ten úspěch Vyplývá z toho, že se prodávají služby a výrobky, které spotřebitelé chtějí. Proto je důležité přemýšlet o tom, že je nutné dosáhnout zisku aby došlo k dosažení zisku. Když tyto zisky nebudou vystupovat z podniku, tak se nesmí také zdanit. Právě to je základem pro vytváření vlastního kapitálu a pro získávání dalších úvěrů a Investice, čili zdaňování zisků, eh, které nejsou odebírány z podniků, je velikým problémem, protože podniky pak eh, již nemají k dispozici dostatek eh, likvidity. Dále je zde problém odpisu. Když to srovnáme s USA, tak krátkodobé odpisy pro eh, malé eh, vybavení eh, je 300 až 600 euro v Evropě, ale v USA až 5 tisíc euro. To znamená, že tam neprobíhá žádné zdánlivé zdaňování. Když nakoupíme zařízení a musíme to odepisovat celá léta, jako je například otázka budov, tam máme v Rakousku tedy 30 letou odpisovou lhůtu a e, v Německu je to dokonce 50 let. To znamená, že na 50 let to e, podnik musí předběžně financovat. Mezitím se zdaňuje zisk z něčeho, co vlastně jako podnikatel nedostal. Čili to je daňová pasta, která mnohé podniky vede k úpadku. A tyto e, pravidla musíme přesně prostudovat, abychom věděli, jak dosáhnout toho, aby podniky, které také prožívají krizovou eh, situaci, nemuseli eh, propouštět. Podniky, které mají vysokou eh, kapitálovou eh, kvótu, mohou prožít eh, krizovou situaci po delší dobu. Je však nezbytné mít flexibilní pravidla. Pokud lidé musí být propuštěni, pak stát okamžitě nese za ně odpovědnost a dostává se také do dluhové situace. V mnohých zemích Evropy vidíme právě toto že na základě krize ekonomiky a nedostatečné flexibility v zaměstnanosti a nedostatku kapitálu jsou lidé propouštěni a výdaje státu tím ohromně narostou. Čili to, co můžeme udělat ve smyslu flexibility pracovní doby, využívání přesčasových hodin, eh, dovolené a podobně, to by nám umožnilo eh, nalézt eh, taková řešení, aby v době konjunktury se hodně pracovalo a v době krize méně pracovalo a méně vydělávalo. To znamená, že ten podnik by mohl zůstat konkurenceschopný schopný a v globálním eh, hospodářské soutěži je právě toto rozhodující. Eh, pokud eh, otázky financování a zdaňování nebudeme moci vyřešit rychle, eh, včetně tedy otázky flexibility, pak se spirála poklesu eh, roztočí ještě rychleji, pak budeme muset mluvit o minimálních mzdách a minimálním sociálním zabezpečení. Již nebudeme moci hovořit o hospodářství a mládeži v ekonomice, která je orientovaná na úspěch. Nebudeme moci eh, počítat s podnikáním podnikateli, kteří budou odpovědní za své zaměstnance. Čili ta hlavní otázka je otázka pobídek pro mladé lidi, aby chtěli eh, mít podnikatelskou odpovědnost. Eh, Neměli bychom tedy eh, podporovat pouze rodinné firmy, které jsou na tom lépe. Potřebujeme tedy více snížit byrokracii, eh, zjednodušit eh, zdaňování mest eh, a to je možné udělat jednoduchým způsobem. Takže dramatický racionalizační přístup je nezbytný, protože byrokracie by zabila veškerý potenciál zrychlení podnikatelské činnosti. Děkuji. Takže srdečně děkuji. Pan Kelly se ještě hlásil pouze jedna minuta, prosím. For the answer, only one minute, please. Nemáme čas, takže prosím pouze minutu. To stačí, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom souhlasit s Polem. Zcela jistě otázka úpadku v této oblasti je zapotřebí změnit přístup. To je první věc. A za druhé, jakým způsobem hodnotíme úspěch a neúspěch. V Americe v podstatě úpadek je brán v podstatě jako úspěch, protože se prostě odrazíte znova od dna. Je to něco, tady v podstatě v Evropě to prostředí je velice nezdravé. Ehm, jakmile máte úspěch, tak eh, ruku v ruce s tím jde i neúspěch. Mělo by to být mnohem lépe tolerováno a zcela jistě ty zkušenosti podniků, které se snaží něčeho dosáhnout a možná se jim to nepodaří, zcela jistě by měly mít druhou šanci. Musíme se poučit, musíme být konkurence schopní a musíme povzbudit celou řadu lidí, aby se do toho pustili. Děkuji. Komise má ještě pět minut na odpověď. Já nevím, kdo bude odpovídat. Pokusíme se být velice struční. Rád bych se vrátil k tomu bodu, co říkala paní Hercog. Týkalo se to rizika. Když lidé hovoří o podnikání, tak eh, velice často podnikatelé jsou právě popsáni tím, že jsou to lidé, kteří jsou ochotni přijmout Eh, riziko, ale velice často je to jako bungee jumping, ale nemáte tam bohužel to lano. Je důležité, že tyto lidé jsou ochotní přijmout riziko. V oblasti inovací vysoce rizikových společností je právě to riziko musí být řízeno. Jsou tady konkrétní kroky, tři kroky obyčejně, kdy investujete více peněz, abyste přišli s lepším hodnocením, potom investujete další peníze a také se obracíte na své zákazníky. Zdá váš podnik je úspěšný nebo ne? Čili je tady určitý způsob, jak řídit tato rizika, ale jsou tady také způsoby, jak zhodnotit riziko a možná je nepřijmout v plné míře. Co se týče ekonomického rizika úpadku, když se podíváte na autonehody, tak veřejnost často říká, byla tady autonehoda, pojišťovna to zaplatí, někde je to hodně peněz a možná díky tomu budu mít nové auto. To má velký ekonomický dopad. Když ovšem selže podnikatel, někdy ta cena je nižší než u toho auta, tak velice často veřejnost řekne, to byl ale hlupák. Takže je důležité změnit přístup lidí, protože auto zcela jistě není úplně ideální pro společnost a naopak podnikatel, který zaměstnává lidi, je velice přínosný pro společnost. Takže v každém případě by měl mít mnohem větší pochopení. Oh my God. Yes, I just like... Ještě bych chtěla vysvětlit několik bodů. Chtěla bych poděkovat poslancům za povzbuzení v naší práci. Přišlo mi zajímavé vyslechnout si ten příklad, eh, kdy podniky jsou zdaňovány nejrůznějšími platbami. A jsou tady minimálně dva podnikatelé v té naší případové situace, kteří hovoří o takovéto situaci. Pan předseda. Dnes dopoledne jsme vyslechli zajímavou přednášku eh, na zajímavé téma, ale v malém kruhu. A když nyní tedy přicházíte do sálu, protože najednou máte čas, tak prosím toto čiňte potichu. Prosím, máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji mnohokrát, budu stručná, vím, že máte další práci. Jak jsem říkala, otázka hotovostního toku, to je zmíněno v některých našich případech v té brožurce. Jeden důležitý bod, který zmínila paní Hercog, je otázka těch tří let. Nemáme čas hovořit o všech podrobnostech, ale jsou tady dvě zásadní věci. Jednak je to čas pro samotné úpadkové řízení, to je jedna věc, a ta druhá lhůta eh, je v podstatě ta doba, od kdy eh, jsou již všechny ty eh, závazky ukončeny, uzavřeny. Čili ty tři roky se týkají toho druhého postupu. V podstatě po relativně krátké době jsme zjistili, že když se bude prodlužovat eh, to období, kdy se vymáhají ty dluhy, už potom nemá cenu. Čili i to, to období bychom zcela jistě měli zkrátit. Co se týče soudních řízení, tak to je otázka soudu. Zjistili jsme, že v některých případech se to řeší mimosoudně, protože se nebavíme o trestním právu, hovoříme pouze o určitých chybách. Tady se to dostává i pod tu úroveň jednoho roku, což je, myslím, velice dobré. Také si uvědomujeme, že tyto případy jsou vysoce naléhavé. Měla bych ale říci, že se zaměřujeme na jednotlivce. Na jednotlivce, kteří procházejí úpadkovým řízením. Čili se nejedná o velké podniky nebo banky, ale je tady také možnost, aby se to řešilo mimosoudně a díky tomu se, myslím, ty situace mohou řešit velice rychle. Dámy a pánové, říká pan předseda. Promiňte, kolegyně a kolegové, já jsem skutečně velmi klidný a trpělivý člověk, ale pokládám to skutečně za nehoráznost, absolutní nehoráznost, když dámy a pánové nyní ve velkém množství vstupují a ti, kteří zde jsou od rána, nemohou naslouchat své přednášce. To prostě není možné. Vždyť Teď můžete přijít potichu, sednout, se, sednout si a naslouchat také. Takže prosím ještě jednou. I think we can conclude by saying that... Myslím, že na závěr mohu říci, že si velice ceníme vašeho pozbuzení pro naši práci. Chceme postupovat dále v těchto diskusích, to říkal i můj kolega, a je tady celá řada podrobností, které chceme ještě vysvětlit ale myslím, že ta situace je skutečně naléhavá a měli bychom tedy dále využívat a ochránit náš podnikatelský kapitál, což je velice důležitý zdroj pro naši společnost. Děkuji za pozornost. Darf Damen und Herren Chtěl bych eh, ještě jednou srdečně poděkovat eh, všem zástupcům komise. Dnes eh, dopoledne jsme projednávali velmi zajímavé téma. Velmi často hovoříme o energetice, ale prožíváme ekonomickou krizi. Takže dnes dopoledne jsme si vyslechli něco o úpadku akcích eh, podnikatelů v Evropě. Hovořili jsme o příčinách, důvodech a možnostech řešení. Tyto informace jsou velmi důležité a možná, že si to ještě neuvědomujeme. Tato eh, přednáška byla velmi významná a rád bych vás nechal hovořit i dále. Samozřejmě, že ve světě máme mnoho témat a my bychom měli přemýšlet o zlepšení příležitostí pro podnikání, což se mi zdá být někdy důležitější než mnohé jiné debaty. Děkuji vám. Vážené kolegyně a kolegové, prosím o pochopení mé eh, výrazné reakce. Je někdy skutečně škoda, když eh, znovu a znovu ve výberu pozveme odborníky, abychom jim naslouchali, abychom se podívali na poslední výsledky studií, ale najednou jsme v situaci, kdy musíme dělat mnoho věcí najednou. Možná, že bychom měli přemýšlet také o tom, že bychom snížili počet určitých témat, a těm se věnovali eh, lépe. Samozřejmě, že nemůžeme dělat úplně všechno, ale děkuji za to, že jsme měli dnes dopoledne tuto možnost. Někdo se hlásí, prosím? Je, je partage ce que vous venez de dire, monsieur le président, mais je voudrais... souhlasím s tím, co, říkáte. E bývám často v tomto výboru, nicméně tady byl ohromný dopravní problém okolo Bruselu, takže bylo velice obtížné se sem dostat. Eh, vím, že tato témata jsou velice důležitá, bohužel jsem se nemohl zapojit do diskuse, diskuse ale souhlasím s tím, co říkáte. Co mě také zlobí, že velice často eh, tady se hovoří a vlastně není možnost, aby pan zpravodaj nebo zpravodajkyně se mohli vyslovit. Mm, děkuji za vaši podporu. Já jsem neměl na mysli nikoho osobně, ale zlobí mě to, když vidím, jak se sekretariát snaží pozvat odborníky a pak eh, jim není věnována dostatečná pozornost. Takže společně bychom se měli zamyslet nad tím, jak tuto situaci zlepšit. Takže nyní zahájíme hlasování. Dnes máme před sebou několik hlasovacích bodů a začneme v tom pořadí, jak to bylo předloženo. Pan kolega Vidal Quadras zde je. Takže nejdříve plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Jde o stanovisko, podklady jste dostali. Navrhovatelem je pan Pirilio. Takže pokud souhlasíme, souhlasíte, začneme s hlasováním. Prosím, abyste si připravili kartičky stejně jako já. Doufám, že už máte kartičku nachystanou. Takže kompromisní návrh jedna. Kdo je pro, proti, držel se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, pro 12. Pro, proti, promiňte, ještě jednou. Takže 12, kdo je pro? Proti? Držel se, zamítnuto. 13 ve dvou částech. Dobře, ověříme to. Takže 12 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím chvilku o strpení. Naše stroje ještě spí. Nejde to vůbec? Tato místnost je velmi zvláštní. Jsme zde málo kdy, což je dobře. Včera jsme měli také technické problémy a teď zase hlasovací zařízení. To by bylo nepříjemné. Technik, ein, Technik, ein Techniker, langsam. Ein Techniker im Saal, der Potřebujeme technika v sále, aby nám pomohl. Time. Okay. Perhaps we try. No. Takže to zkusíme ještě jednou. Toto hlasování eh, tedy uděláme manuálně. Takže dvanáctka, kdo je pro? Pro. Je to poněkud obtížné, když zvednete ruku a zase ji stáhnete a dáte ji zase nahoru. Takže prosím, zvedněte ruku a držte ji nahoře. Je to skutečně sportovní cvičeníčko a hlasujeme o pozmaňovacím návrhu 12. Fünfzehn oder vierzehn, ne? 16.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 Je to jasné, zamítnuto, měl jsem pravdu. 23 ku 16 a dva hlasy se zdržely. Teď už to zase funguje, nebo ne? Takže prosím o jasnou většinu. Pozměňovací návrh 13, první část, kdo je pro? Proti? Držel se, schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 3 pro, proti, drželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, schváleno. 94 pro, proti, drželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, drželi se schváleno. 80 a ústní pozměňovací návrhy. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Budeme hlasovat pouze o tom. Takže ústní návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Potom první část pro. Aha, to odpadá, promiňte, to odpadá. Kompromis 6. Pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Dále 118 pro, proti, drželi se, zamítno. 123 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, drželi se, schváleno. 60 a ústní návrh pro, proti, drželi se, zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, drželi se, schváleno 34, ne, to je vyřízeno, 45, ústní pozměňovací návrh, kde pro? Aha, to není pozměňovací návrh ústní, nebo vy jste proti tomuto návrhu? Dobře, tak to odpadne. A o čem tedy hlasujeme? Dobře, hlasujeme o 45 bez ústního návrhu. Ještě jednou hlasujeme o 45 bez ústního návrhu. Takže ještě otázka jednacího řádu, vydal kvadras. The vote of amendment. Hlasování o pozměňovacím návrhu 45. Chápeme, že tady je opozice. Bohužel není k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Jste proti konkurenceschopnosti? Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu bez ústního pozměňovacího návrhu? Pan Kvadras je proti. Je to škoda, protože bychom se mohli všichni shodnout a vaše stanovisko je Gut, da rigidní. Ano, názory se mohou různit. Zelení nesouhlasí s ústním návrhem a dle pravidel to znamená, že toto nemohu eh, dát k hlasování a eh, návrh 45 se hlasuje bez ústního návrhu. Takže hlasujme o návrhu 45 v původním znění. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, hotovo. Můžeme eh, otestovat hlasovací zařízení, prosím. Takže hlasujme o tom, zda je počasí hezké. Takže nejde to. Nejde to pořád. Pokračujeme bez techniky. My to zvládneme stejně. Takže 46, kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 26 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 27 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 28 pro? Proti? to ještě jednou musíme spočítat. Takže 28, kdo je pro? Prosím, držte ruku nahoře. Kdo je proti? Takže to musíme ještě jednou spočítat. Promiňte, je mi to líto. Zařízení funguje? Ne. Takže spočítáme to. Ještě jednou prosím, kdo je pro 28? Nechte paži nahoře. Gegenstimmen. Proti? Mehrheit. 25? 24. 24 habe ich. Und Enthaltungen? Zdrželi se? Jeden. 15 ano, 24 proti. 124, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se, schváleno. A nyní celkové hlasování. To nemohou udělat elektronicky, nemáme stroj. Takže znovu zvedněte ruku pro, proti. Proti, prosím, ještě jednou, kdo je proti? Někdo? Zdrželi se? Pět, šest se zdrželo, sedm se zdrželo. Zbytek je pro, takže velkou většinou schváleno. Děkuji srdečně a pokusíme se to tež udělat v druhém případě. Jedná se na, o zprávu na cestě ke kosmické strategii sloužící občanům. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno stran 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno tran 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 39 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se schváleno 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno 47, 48, 49, to je stejné, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, tran 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11 pro, proti, schváleno. 11. Eh, kompromis pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 58. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 12. Pro? Proti? Držel se? Schváleno. NV6 pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis 13 pro? Proti? zdrželi se, schváleno NV8 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 86, odpadá, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno 93 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 19 pro, proti, zdrželi se Eh, schváleno 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 odpadá, 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno 105 pro, proti, Drželi se schváleno 107 pro, proti. To musíme ověřit. Takže 107 ověřujeme. Přístroje fungují. Blahopřeji technikům. Takže 107 zahojuji hlasování. Z EPP máme jednoho navíc. Děkuji. Takže 26 ku 21 zamítnuto, to byla 107. Takže 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování pomocí stroje. Aha, ještě tam je nějaká stránka. A, takže nv 1, pouze druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Potom máme úvodní ustanovení 2, kdo je pro. Promiňte, ještě citace 17, kdo je pro proti, drželi se, schváleno. Takže úvodní ustanovení 2 pro. To je náš seznam EPP a vidím, že tam schází nějaké stránky. Ja, me too. Alles Pass auf, tut mir jetzt leid. Velmi toho lituji, musíme však eh, ukončit hlasování, dokončit eh, hlasování. Myslím si, že s těmito úvodními ustanoveními musíme pokračovat. Je mi to líto, ale ty stránky vám nemohu ještě dopsat. To není můj problém, to je váš problém. To, excuse me, it's... Omlouvám se, ale... Já hodno fertig werden. Dobře, abychom to tedy dnes ještě dokončili. Mimo mikrofon. Ok. Also Nummer zwei, Zustimmung. Takže úvodní ustanovení 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, schváleno. Takže nyní závěrečné hlasování. Elektronicky prosím, zahajuji hlasování. E Máme málo stránek, ale mnoho poslanců EPP, jeden poslanec navíc. Končíme hlasování, skvělý výsledek, je to schváleno. A nyní EU a Čína, následující hlasování. Začnu kompromisem číslo jedna. Kdo souhlasí eh, pro, proti, schváleno kompromis dva. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno sedm. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část odpadá. Pozmaňovací návrh 10, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, to ověříme, takže pozměňovací návrh 10 to ověřujeme. Zahajuji hlasování. Jeden EPP navíc, ale je to zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 23 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh. Odstavec 3, ústní pozměňovací návrh. Souhlasíte s tímto návrhem, takže budeme o něm hlasovat. Kdo je pro, proti? Drželi se. Zamítnuto 30. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno 39 pro, proti, drželi se, zamítnuto 40 ve dvou částech. Dobře, 39 ověřujeme, hlasujme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Dnes to dobře odhaduji. 42 části, první část pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, drželi se, schváleno 41 pro, proti, drželi se, zamítnuto 42 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, drželi se, schváleno 47 pro, proti, zdrželi se schváleno 50 pro, proti, zdrželi se schváleno 51 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55 pro, proti, zdrželi se Přijato. A nyní celkové hlasování. Zahajuji hlasování. Je nás příliš? Nikoliv. Končím hlasování. Přijato. Děkuji a blahopřeji. Zpráva pana Mezároše. Poslední hlasování, 24 pro, proti, drželi se zamítnuto 25 pro, proti, drželi se zamítnuto 26 a 30 pro, proti, drželi se zamítnuto 27 pro, proti, drželi se zamítnuto 28 pro, proti, drželi se zamítnuto 29 pro, proti, drželi se zamítnuto 3 pro, proti, drželi se, e, přijato čtyři pro, proti, ještě jednou, čtyři pro, proti, drželi se, přijato 31. Aha, takže čtyřku ověříme. Zahojuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 31 pro proti, zdrželi se, přijato 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 a 33 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno 36 pro, proti, Prosím ještě jednou 36. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 38 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 39 je vyřízeno. 40 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Zamítnuto, ano. 41 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 42 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 43 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 44 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 45 pro, proti Drželi se. Zamítnuto. 46 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 47 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 48 ve dvou částech. A první část pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 7 Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Nikoliv. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 49 pro. Proti. Ještě jednou, prosím, 49, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 50 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 8 pro? proti, drželi se, schváleno 51. Aha, takže osmičku ověříme. Ověříme osmičku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 51 pro, proti, drželi se, zamítnuto 52 pro, proti, drželi se, zamítnuto 53 pro, proti, Drželi se zamítnuto 54 pro, proti. Drželi se zamítnuto 9 pro, proti. Drželi se přijato 55 pro, proti. Drželi se zamítnuto kompromis 2 pro, proti. Drželi se schváleno. úvodní ustanovení 11 pro Proti? Zdrželi se schváleno 12 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto 1 pro. Proti? Zdrželi se schváleno 13 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto 14 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto kompromis 1 pro. Proti? zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23 pro, Ano, 22 můžeme ověřit, 21 odpadá. A 22 ověříme. Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21 ku 28. 23 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a blahopřeji. Následující bod, další zpráva, další stanovisko pana Mešároše. A začneme jedničkou. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto dvě. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno šest. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno sedm. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 13 pro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 a hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřeji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, spolupracovníkům a všem ostatním. Takže tolik k hlasování. Budeme pokračovat a stále platí pravidlo, že byste měli odcházet potichu. My God, das war terrible, ne? Die Abstimmungsmaschine war echt ein Problem. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Wir kommen Dámy a pánové, budeme pokračovat a sice známým bodem číslo 14. Právě proto tady všichni jsou a ti, co nechtějí, ať odejdou. Jde o stanovisko paní eh, Kolarské Bobinské. Paní Bobinská má slovo. We start with the... Začínáme debatu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zelená kniha komise o zprávě a řízení společnosti je revidovaný rámec pro zprávu a řízení společnosti. A to je něco, co v době krize velmi vítáme. Příliš mnoho firm během krize se dostalo do apatku právě kvůli nedostatečnému řízení rizik. Dobré postupy, odpovědnost a zpráva řízení společnosti, to jsou věci, které jsou vždy velmi důležité a ještě důležitější jsou v současné době krize. Stávající regulační rámec, který máme, je tedy potřeba posílit. A v tom směru se ubírá i moje stanovisko. Já si myslím, že musíme zejména zajistit, aby se uplatňoval Evropský etický kodex, aby to nebylo považováno jenom za další kus papíru. Potřebujeme nové nástroje implementace i nová opatření. Ovšem firmy musí ta navržená pravidla sledovat, dodržovat. Někteří z nás si mohou myslet, že přísnější kontrola je proti volnému trhu. A slyšeli jsme spoustu názorů v tomto směru. Nicméně já si to nemyslím. Nemyslím si, že toto je ten případ. Některé z mých návrhů se tedy ubírají v tím směrem, že je požadována přísnější kontrola a aby byly, byla prováděna již ta stávající pravidla a opatření. První věc, co navrhuji ve svém stanovisku, jsou opatření ze strany vnitrostátních obchodních orgánů, které zvýší odpovědnost správní rad, členů správní rady i ostatních, včetně systému sankcí. Tedy, aby bylo možné rozhodnout, jaké to budou sankce a aby ty sankce byly zpřísněny. V tom směru by se to mělo ubírat. Za druhé navrhuji, aby členové správní řady splňovali požadavky na formální způsobilost a znalosti. Bohužel velmi často tomu tak není. To je poněkud překvapující. Dále potřebujeme mm, opatření, kde se budou e, informovat o střetu zájmu či vzájemném obchodování. To je něco, co v současné době se řeší i v Evropském parlamentu. Dále navrhuji, aby komise podávala zprávu s veřejným označením a kritickou, kritikou společností, které neuplatňují řádnou zprávu a řízení společnosti. Dále navrhuji výroční konference předsedů správních rad společností, včetně udělování ceny za řádnou zprávu. To znamená, aby se tam hovořilo o dobré praxi, aby se zdůrazňoval význam dobré zprávy a řízení společnosti. Dále si myslím, že je potřeba oddělit funkci předsedy správní rady a výkonného ředitele. Protože Velmi často jsou případy firm, kdy tam je jedna jediná osoba a to mu musíme zamezit. Protože to není možné, aby tomu tak nadále bylo. Dále musíme zamezit počet takzvaných těch šedých ředitelů, což jsou lidé, kteří um, jsou členy správní rady a to, jsou to místa, která často zneužívají třeba politické strany nebo lobbystické skupiny. No a konečně chceme, aby tam bylo lepší e, zapojení různých zainteresovaných subjektů i akcionářů do společnosti. Také je potřeba se věnovat e, tomu, jak ochráníme zájmy malých akcionářů a zabráníme případnému zneužívání. E, Konečně bych chtěla říct, že nedávno komise paní Redingová eh, navrhla opatření na minimální poměr zastoupení žen a mužů v rámci správních rad. To je poměrně sporná otázka, existuje celá řada názorů na tuto věc. Nicméně já osobně velice podporuji komisařku Redingovou v jejím návrhu. Myslím si, že bychom potřebovali větší rozmanitost z hlediska zastoupení eh, pohlaví, což je něco, co by se také mělo do zprávy, eh, respektive do mého stanoviska promítnout. Děkuji a těším se na vaše návrhy a diskusy. Děkuji. Pan De Angelis má slovo. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ocenit zprávu a práci kolegyně Kolarské Bobinské. Jedná se o velmi dobrý, kvalitní návrh, o návrh, který je velice vyvážený a který se věnuje velmi důležitému eh, problému, zejména v době krize. Všichni prožíváme nelehké období hospodářské krize, která má veliké dopady na podniky, zejména na malé a střední podniky. Takže téma zvládání řízení rizik a špatného řízení rizik, to je problém, který je stále více důležitý. Je to problém, který požaduje, vyžaduje určité řešení. Potřebujeme tedy dobrou praxi a postupy. Potřebujeme dobrou zprávu a řízení společnosti. Návrh eh, podle mě tady navrhuje některá velice konkrétní opatření, k nímž bych se já chtěl připojit, ne, nejenom co se týče obecných zásad. Zejména bych chtěl zdůraznit eh, ty cíle s ohledem na transparentnost, princip odpovědnosti a také téma střetu zájmů. Toto jsou tři věci, tři body, které považuji za velice důležité. Zejména s ohledem na důvěru proto aby mohla být důvěra v jednotný vnitřní trh. Stejně tak za velice důležitý považuji ten bod, kde se hovoří o rozmanitosti a rovnosti pohlaví. To je něco, k čemu bych se také velice chtěl připojit a podpořit to. Myslím si, že to je velmi potřebné. Potřebujeme nová opatření, nové nástroje pro provádění, provádění etických kodexů, sankce, ale stejně tak eh, potřebujeme odměny pro ty, mm, kdo podporují a prosazují dobrou praxi. Takže tento návrh jednoznačně podporuji. Děkuji. Herr Kollege Weber. Kolega Weber. Ano, i já jsem eh, měl veliký zájem o tuto zprávu, o tuto stanovisko, kde eh, vidíme také reakci na to, co eh, podniky dělají 10-15 posledních let, jak se chovají vůči akcionářům i ostatním partnerům a zaměstnancům ve správních radách je zastoupení zaměstnanců, které by mělo být zohledněno nejenom v těch eh, životně důležitých otázkách a já se domnívám, že jednotlivé texty by toto měly zdůrazňovat. Na druhé straně souhlasím s vašimi návrhy eh, pro lepší zastoupení žen a možná, že by ten text měl být ještě přísnější. Ukázalo se, když se podíváme na praxi v ostatních evropských zemích, jako třeba v Norsku, že všude tam, kde přítomnost žen v správních radách byla posuzována přísněji, tak se výsledky změnily. Pokud eh, toto necháme eh, pouze dobrovolnosti, tak vidíme, že ty výsledky nejsou výrazné. Takže zde by měly být více přísné podmínky, eh, aby ty výsledky byly viditelnější, abychom tedy zvedli ten skleněný strop. V Norsku především se ukázalo, že i z ekonomického hlediska a z hlediska výkonnosti podniků je výraznější zastoupení žen ve správní radě pozitivní záležitosti. Takže nejde pouze o určitou sociální spravedlnost či občanskou spravedlnost, výbrž také je to otázka účinnosti. Děkuji. Mr. Höckmark. Pan Hockmark, prosím. Promiň. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat paní zpravodajce za návrh eh, zprávy. Myslím, že to je obtížná problematika, protože stojíme před různými tradicemi, různými legislativními opatřeními v různých zemích, takže tady máme různé přístupy k tomu, jak jsou podniky jednak vytvořeny, ale jak jsou také vzájemně propojeny. To je jedna důležitá věc, kterou musíme zdůraznit. Nikam se nikdy nedostaneme, pokud nezdůrazníme odpovědnost na straně majitele. A myslím, že v budoucnosti bychom neměli mít legislativu, která by podkopávala odpovědnost majitele. A to ze dvou důvodů, protože potom bude snadnější vytvářet podniky v Evropě, které budou spoléhat na příležitosti majitelů, ale také, když chcete požadovat odpovědnost ze společností, tak eh, tato odpovědnost musí vycházet z rozhodnutí samotných majitelů těchto společností. Pokud se dívám na ty různé tradice, které máme v různých zemích, tak mám pocit, že v některých zemích odpovědnost majitelů je trochu nejasná. Velice často ty správní zasedání jsou neveřejná, i když eh, majitelé by měli jasně říct, eh, jak ta správní rada má fungovat, kdo je členem správní rady. Čili tyto, tato rozhodnutí jsou v podstatě tajná. A já si myslím, že jasný signál komise, který musíme vyslat, je, že chceme transparentnost. Nechceme mít ovšem úplně stejný model, protože ehm, co se týče práva společností, ta se velice odliší v jednotlivých eh, zemích, eh, takže je velice obtížné na základě těchto různých eh, právních řádů rozhodnout, jak mají fungovat správní rady, protože musíme vzít v úvahu ty různé národní tradice, způsoby, jak se sestavují správní rady. Například, když se podíváme na Švédsko, tak eh, tam je obvyklé, že máte členy ve správní radě a ti lidé mají nejrůznější zkušenosti. Například, když se podíváme na velké společnosti, tam jsou lidé, kteří byli aktivní například v řízení nějaké společnosti a když eh, opustí tuto funkci, potom jsou aktivní v různých správních radách a neměli bychom to směšovat s tím, že můžete být eh, členem pouze dvou správních rad, protože tím ubíráte určitou eh, příležitost právě těm zkušeným profesionálním lidem, eh, což může být přínosné pro mnohem více podniků. Co je důležité, že je to především odpovědnost majitelů. A to těžko budeme rozhodovat eh, z politického, evropského hlediska, jak by to mělo vypadat, když máme různé ekonomiky, různé struktury. Co je tedy možná důležitější, je potržení transparentnosti a odpovědnosti majitelů. A chtěl bych se vrátit ještě k té otázce rovného zastoupení pohlaví. Už eh, jsme postoupili v těchto otázkách, například když se bavíme o Norsku a někdy si tedy protiřečíme, je jasné, že bychom neměli vytvářet dvě různé kategorie v rámci správní rady, protože i když eh, oceňuji návrhy v zelené knize, mám pocit, že to je velice zastaralé. Je to dávno, co jsme kategorizovali doslova muže a ženy. Měli bychom zdůraznit také odpovědnost podniků, které musí zvážit veškeré kompetence. Může to být otázka mužů i žen, ale jsou tady mnohem širší aspekty. Já tedy budu předkládat pozměvací návrhy, které se budou zabývat touto otázkou, ale neměli bychom mít jeden jednotný model, který budeme uplatňovat v rámci různých společností, kde tedy jsou i různé právní úpravy a také různé národní tradice. Měli bychom zdůraznit odpovědnost majitelů, protože si myslím, že není úplně dobré, když máme politickou legislativu, abychom touto legislativou odebírali odpovědnost z rukou majitelů, aby prostě této odpovědnosti unikly. Děkuji. Děkuji, pan kolega Enem. Děkuji. Já bych se vrátil k tomu, co říkal můj předřečník. Je to opak. Měli bychom obohatit eh, ty jednotové rozdíly, měli bychom se opřít o naši společnost a máme naprosto opačnou zkušenost a je to právě díky naší opačné zkušenosti, kterou musíme vzít v úvahu a musíme vytvořit pravidlo, aby se to mohlo uplatňovat v rámci Evropy. Máme tady národní skupiny, potom máme evropské skupiny, celosvětové skupiny, které reagují jinak, chovají se jinak ve své zemi a například eh, v zahraničí. Máme celou řadu eh, společností, například ve Francii, jsou to společnosti, které jsou z jiných evropských zemí i mimo Evropu a v podstatě to má vliv na jejich zaměstnance, ale na celé společnosti. Například to má dopad na společnost i na zaměstnavatele, protože musí vzít v úvahu potřeby společnosti. Co je důležité, abychom žádali naprosté minimum na těchto společnostech, co se týče tedy ve vztahu k okolní společnosti na základě rovnosti. A chtěl bych ještě říci, že evropské právo, národní práva podstatě neumožňuje, aby tyto lidé se obraceli na právo, aby požadovali to, co se, to, co mohou, protože velice často to řízení podniků eh, v podstatě jim neposkytuje informace a to musíme zjistit, aby právě tyto informace jim byly poskytovány. A to musíme zlepšit. Také zvýšená účast, to musí být vše také zveřejňováno, protože máme nejrůznější společnosti s nejrůznějšími správními radami a velice často neumožňují, aby se eh, do těch správních rad dostali, rad dostali jiní lidé. Musíme tomu věnovat pozornost, protože velice často dnes používáme prostředky, které eh, jsou poskytnuty společnostem, aby fungovaly, ale naprosto umělým způsobem. Například jsme se bavili o úpadku a úpadek je používán právě velkými společnostmi, eh, subdodavateli, aby eh, se snížily ceny. Takže musíme zajistit, aby to, co je dáno zákonem, umožňovalo eh, konkurenceschopnost, která bude rovná, aby v podstatě se vytvořily rovné podmínky pro všechny. Kráma. Kolega Kramer, ano, děkuji, jen stručně. Já se domnívám, že tuto zprávu musíme číst velmi pečlivě, abychom se náhodou nestali jakými si vychovateli eh, podnikatelské kultury. Tržní hospodářství, na kterém jsme se shodli, eh, si klade otázku, eh, jak řídit podnik a to je v odpovědnosti podnikatelů. My bychom politicky neměli posuzovat rizika, která takový podnikatel

Eh, akceptuje nebo ne. To by, eh, myslím, nebylo věrohodné, když eh, politici, kteří vyvolali ekonomickou krizi a vedli k těm rizikům, ještě poučovali podnikatele. Měli bychom spíš byli zdrž- být zdrženliví. Já si tedy myslím, že není dobré příliš žádat předkládání zpráv a tak dále. To by vedlo jenom ke zvýšení byrokracie Francie. Také se nedomnívám, že je vhodné mít eh, přesné kvóty ohledně eh, účasti mužů a žen, spíše výměna dobrých osvědčených postupů. Měli bychom se podívat na to, co dobře funguje nebo nefunguje a jaké jsou dobré zkušenosti. V Německu například již dnes máme paritně obsazené správní eh, rady, jsou tam zástupci mm, zaměstnanců dle tedy zákonných předpisů a já se domnívám, že by mělo být na úvaze podniků, zda převezmou tento způsob nebo ne. Podniky, když jsou velké především, se neorientují jenom na potřeby akcionářů. Vždy ty zájmy jsou vyrovnané a podniky se eh, pohybují eh, tedy eh, v určitém napěťovém poli mezi tím, co je přijatelné veřejně, mezi tím, co chtějí akcionáři, zákazníci a podobně. To znamená, že to tvrzení, že velké podniky myslí jenom na profit, a své podnikatelské aktivity orientují eh, jenom ve smyslu určitého třídního boje. To, myslím, neodpovídá dnešní době. E, když se díváme na velké podniky, tak se velmi často tvrdí, že tyto podniky by měly být trošku sešněrovány, aby se chovaly jinak. Já spíš e, vsázím na vyrovnanost, na nepříliš mnoho regulací, to jistě nezlepší situaci podniků v Evropě. Děkuji. Je zde někdo z komise, kdo se chce vyjádřit? pan Hertgen, prosím. Merci beaucoup pour vous, pour vous comment... Děkuji mnohokrát za váš komentář. Komise před několika dny vydala prohlášení na základě konzultací, takže věřím, že kvalita vašich návrhů je jedním velice důležitým prvkem, který bude zvážen. A dnes dopoledne v Evropském parlamentu je nám jasné, že se eh, bavíme také o různých eh, tradicích, o různých praktikách, eh, které vychází z těch národních zkušeností, takže se pokusíme využít i ten váš komentář, je velice zajímavé. Výsledky těchto konzultací navrhují také určité kroky, které by mohly fungovat na té celoevropské úrovni. Děkuji. Děkuji, paní Kolárska Bobinská, prosím. E, Možná povím teraz po polsku dla odměny. E... Já, teď, já teď pro změnu budu hovořit polsky. Nevím, kde v mé zprávě jste nalezl něco o tom, že firmy jsou čistě orientovány na zisk to mě nikdy ani nenapadlo. Aha, chápu, to jste myslel na mého kolegu, ne na mě, dobrá. Nicméně já tento názor nezdílím. Já si nemyslím, že ekonomika by měla být ponechána svému osudu a myslet si, že firmy a majitelé firmem všechno vyřeší. To tak prostě není. A vidíme to i v této chvíli. Vidíme, že celá skupina finančních institucí, firem prožívá obtížné období. Vidíme, že vlastnictví je fragmentované. Říkáte, že vlastníci nesou odpovědnost. Ale v moderním kapitalismu je problém ten, že tam není nějaký jeden jediný vlastník nebo několik málo vlastníků. Často ta vlastnická struktura není úplně jasná, je to nějakým způsobem fragmentováno, jsou tam třeba skrytí akcionáři, takže transparentnost tam chybí. A to je to klíčové slovo, transparentnost. To je něco, co potřebujeme. Velmi často eh, vlastníci potřebují pomoc při omezení určitých postupů, které považujeme za nevhodné. Snažím. nemluvíme o kodifikaci úplně všeho, hovoříme spíše o určitém nasměrování, krocích. Co se týče zastoupení žen ve správních radách, tak víme, že Můžeme hovořit hodně o dobrých postupech, ale když nebudou žádné kvóty, když nebude zastoupení žen a mužů, nebude to mít žádné důsled, dopady. Samozřejmě musíme vzít v potaz různé tradice, požadavky volného trhu, nesmíme tam e, dávat té, korigovat to až příliš, ale určité kroky prostě podpořit musíme. Děkuji. Děkuji vám. Tímto uzavírám debatu o tomto bodu. Eh, ve čtvrtek 24. ve 12 hodin máme eh, konec lhůty pro pozměňovací návrhy. Nyní ochrana kritické informační infrastruktury, dosažené výsledky a další kroky směrem ke globální kybernetické bezpečnosti. Kolega Kelfin je náš zpravodaj a dává mu slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, na úvod omluvit kolegu. Nepřipravil jsem eh, dokument do diskuse, nicméně spolu se stínovými zpravodaji budeme probírat návrh zprávy, který snad povede k celkovému návrhu zprávy. Takže jaké návrhy bych chtěl eh, zakomponovat do svého návrhu a jaká je logika mé zprávy? Komise vydala dvě sdělení, která se týkají kritické infrastruktury, ochrany této infrastruktury v roce 2009 a nedávno také v roce 2011. A je tam určitý plán který se týká CIIP, tohoto akčního plánu z roku 2009. V různých dokumentech, jak v legislativních, tak nelegislativních, kybernetická bezpečnost je zmíněna v různých kontextech. Jednak se hová, hovoří o útocích na informační systémy, dále je to eh, mandát EISAS, eh, dále návrh zprávy, který jsme přijali v oblasti digitální agendy a jsou tady nejrůznější tedy informace, nejrůznější formulace, eh, které řeší otázku kybernetické bezpečnosti. Musíme zajistit, abychom pochopili informační technologie, především v kybernetickém prostoru a skutečnost, že tyto technologie jsou velice konkurující si co se nachází tedy za tou technologií, a to je, myslím, pozitivní. Nechceme to nějak měnit, to, co vydala komise, a také průmysl bude vždy veliký krok eh, napřed eh, před reakcí evropských institucí. To znamená, že musíme přijmout skutečnost, že tyto technologie se vyvějí nesmírně rychle a samotný průmysl řeší otázku bezpečnosti tohoto prostoru. Co musíme tedy udělat? Musíme zjednodušit eh, tento systém a možná vytvořit preventivní opatření. Jsou tady dvě velké výzvy, které se týkají vyvoje kybernetického prostoru a internetu. Jinak se jedná o zločinnost, zločiny, které jsou známé, je to otázka pornografie, eh, v podstatě hackování různých bankovních účtů, krádeže, dále porušování intelektuálního, tedy duševního vlastnictví. Je naprosto jasné, že stávající legislativa musí být aplikovaná i vůči internetu. Už máme velice dobré příklady, dobré spolupráce s Europolem při eh, prošetřování a odsuzování takovýchto zločinů. Stávající legislativa ovšem se uplatňuje v různých prostředích, což je tedy internet a kybernetický prostor. Za druhé jsou tady nové výzvy, které se objevují pouze v kybernetickém prostředí, jinak jsou to botnety, takzvaný phishing, kybernetické útoky a tak dále. To jsou hrozby pro bezpečnost kybernetického prostoru a to se úzce pojí pouze s internetovým prostředím. Máme stávající legislativu, která platí a musíme zvážit nějaký rámec, abychom řešili tuto problematiku. Návrh komise eh, se zabývá útokem na informační systémy. Například, když se podíváme na botnety, ty jsou kriminalizovány a Jsou tady příklady různých legislativních návrhů v členských státech. Co musíme udělat, jsou tři věci. V první řadě musíme mít koherentní přístup vůči kybernetické bezpečnosti a když se bavíme o určité koherentnosti, tak bychom měli mít také strategii, která vytváří obecný rámec, jak Evropská unie bude postupovat v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vidíme nový vývoj v oblasti cloud computing, také vznikají inteligentní sítě a tak podobně. Zároveň tato strategie musí vytvořit eh, velice eh, silný, dobrý, odolný kybernetický prostor. Nejen, aby odolával útokům, ale také musíme zajistit, aby sítě na internetu byly trvale udržitelné, aby byly dostatečně odolné, aby mohly odolat eh, takovýmto útokům. Dále otázka definic. Když hovoříme o ochraně kritické infrastruktury, měli jsme dlouhou diskusi, která se snažila vyřešit, co je vlastně kritická infrastruktura. A pokud se dohodneme na elektrických sítích, na dodávkách vody, tak v této oblasti nejsme schopni se dohodnout, co je IT infrastruktura, zda je to kritická infrastruktura či ne, čili musíme hovořit se zástupci průmyslu, s dalšími subjekty, abychom vytvořili určitá pravidla pro kybernetický prostor. Měli bychom mít obecný rámec, který bychom měli vytvořit v rámci konzultací s jednotlivými subjekty. Komise zahájila takové dlouhodobé cvičení, které se týká strategie cloud computingu. Hovoří se zástupci průmyslu s ostatními subjekty a já si myslím, že to musíme uplatnit v širším smyslu, až budeme vytvářet eh, obecný rámec pro kybernetickou bezpečnost. Měli bychom se pokusit vytvořit aspoň minimální standardy, včetně národních eh, standardů, dobrých postupů, praktik, postupů ze strany evropských eh, institucí. ENISA je velice aktivním partnerem v tomto ohledu. Eh, zvažujeme jednu zprávu, eh, kde se zabýváme otázkou mandátu ENISY. To bychom možná měli také zohlednit v tomto konkrétním případě. Musíme vzít v úvahu také tři velice důležité věci při vývoji toho obecného rámce. V první řadě je to otázka citlivých informací. Pokud tady byla určitá opozice ze strany členských států eh, v oblasti evropské politiky, kybernetické bezpečnosti, tak se to týkalo právě otázky důvěrných tajných eh, informací. A tato diskuse musí být nyní obnovená, protože to není otázka přístupu k citlivým informacím, ale týká se to vytvoření evropské strategie odolné infrastruktury. A to je věc, která, myslím, přiláká pozornost ze strany členských států. Třetí věc, kterou musíme zvážit při přípravě obecného rámce, je svoboda rozvoje technologií. Někdy musíme omezit uživatelské technologie, internet, protože nevíme, jak eh, se ubránit zneužití těchto technologií. Možná bychom měli vytvořit strategii, politiku, která umožňuje rozvoj technologií a využít je tak, abychom měli bezpečný kybernetický prostor. A na závěr musíme zajistit přístupnost a také v podstatě cenově příznivou přístupnost. V rámci tohoto rámce jsou i další aktivity, je to otázka vzdělávání, školení ve široké veřejnosti, ale i odborníků. Další věc, kterou může udělat Evropská unie, kromě tohoto obecného rámce, je mechanismus pro zavádění politik. Už máme agenturu ENISu, už máme spolupráci s Europolem, ale musíme ještě vytvořit silnější mechanismus, abychom mohli implementovat širší nástroje pro zabezpečení kyberprostoru a musíme probírat otázky, které jsou velice citlivé. Například otázka, zda bychom měli mít povinnost o oznámení kybernetických útoků. To je věc, která je spojená s mechanismem aplikace. A poslední věc, co by podle mého názoru mělo být v této zprávě, je otázka spojená s mezinárodní spoluprácí a zastoupení Evropské unie. To je velice důležitá problematika, protože tyto kybernetické útoky eh, se řeší v rámci mezinárodní spolupráce. Máme tady takový pozitivní posun. Od konce minulého roku se otázka kybernetické bezpečnosti stala také prvkem diskuse v transatlantickém dialogu, či se tím zabývá i USA a měli bychom rozšířit možnosti Evropské unie, aby lépe a rychleji reagovala s mezinárodními partnery, to znamená, abychom vytvořili silnější, lepší mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na závěr bych chtěl říci, otázky postupu. Udělám vše, co je v mých silách, aby předložil svůj návrh politickým skupinám, stínovým zpravodajům. Bude to písemný dokument, o kterém budeme hovořit a možná bychom mohli revidovat náš harmonogram. Mohl bych předložit tuto zprávu výboru někdy na začátku příštího roku, to znamená někdy začátkem ledna 2012. Děkuji, pan Nislohroj. Děkuji mnohokrát. Já bych víceméně chtěl navázat na to, co řekl pan zpravodaj. Myslím si, že je nezbytné stanovit tyto kroky Rádi bychom obdrželi tento dokument od pana zpravodaje. Je toho tam poměrně dost a musíme se zamyslet nad tím, jaký bude reálný příspěvek tohoto dokumentu. Komise předkládá návrh v celé řadě oblastí. Včera tady byla paní Kresová, která také zběžně zmínila to téma cloud computingu. Máme novou směrnici o datech, a myslím si, že jestliže chceme ovlivnit tyto procesy a tyto postupy, musíme mít k tomu příslušné nástroje, musíme mít v ruce ten dokument, který můžeme přeskoumat. Kdyby se to mělo objevit eh, až někdy v lednu, tak to nevím. Další věc se týká toho, jak je to relevantní. Toto je něco, co je velice relevantní, velice důležité. Jenom se podívejte na to, k čemu dochází v bankách, jaké e, náklady banky v důsledku toho mají, jak tím utrpí. Zamyslete se nad tím, co všechno probíhá přes internet v současné době, kolik různých e, zpráv vám přichází a chce po vás nějaké heslo. Já denně dostanu aspoň 10 a spousta lidí na to naletí, na tyto podvodné maily. Pochopitelně banky vám přesně neřeknou, kolik peněz vy nakládají na ochranu před těmito útoky, ale věřte mi, je to hodně. Jenom příklad z mé země, Nizozemí je firma, která mm, spravuje všechna data, osobní hesla, identifikační kódy pro vládní úřady. A i oni se stali předmětem útoku hackerů. A došlo tam tedy k velikému narušení a zničení dat a od 1. ledna budeme muset začít úplně od začátku, protože se ukázalo, že ten systém nefunguje, že není dostatečně zabezpečen. A k tomu dochází dnes a denně. Má to veliké finanční dopady, hospodářské dopady. Včera jsme slyšeli o tom balíčku, který představila paní Kresová, hodně se hovoří o ochraně údajů a tak dále a tak dále. Spousta věcí, která přichází od Evropské komise. Samozřejmě chceme tady dosáhnout pokroku. Já mohu teď jenom zareagovat na ty různé věci, které tady zazněly. E, myslím, že bychom měli mít veliký zájem na tom, aby bylo dosaženo pokroku. Samozřejmě Víme, že Enisa už toho dělá hodně, na tom můžeme dále pracovat, můžeme navázat na zprávu pana Čičestra na začátku příštího roku. Takže chtěl bych říct si panu zpravodaji, že si přejeme postoupit co nejrychleji a že jsme tady k dispozici, abychom vám pomohli. Danke mich herzlich. Mm, děkuji srdečně. Za komisi tady není žádná odpovědná osoba, ale je to asi dáno tím, že jsme dnes tak rychlí a nedodržujeme vlastně eh, ten časový plán. Takže uzavírám tento bod a přecházím k bodu 16. Jde o informaci z návštěvy delegace EP na šestém zasedání Fóra pro zprávu internetu v Nairobi. Já jsem se nezúčastnil této cesty a eh, Není tady ale také nikdo jiný, kdo by tam eh, byl býval byl. Můžete nám pomoci? Shortly. Um, takže kolegyně Pilar de Castillo uh, nám o tom chce říct a teď nám Elena ze sekretariátu řekla, že, že už je tady a už je přímo tady, takže dobrá, to bylo velmi rychlé. Velmi rychlé, je to sportovkyně, stihla to. Takže doběhla jste včas, to bude určitě rekord v doběhu, ale já bohužel ani nemám květiny, abych vás přivítal. Každopádně mohu vám hned předat slovo, můžete začít. Jsou tady ještě tři kolegové, kteří si to rádi vyslechnou. Chtěl bych ještě říci, že tady k tomu jsou i písemné informace pro ty, kdo tady nejsou, kteří samozřejmě se s tím seznámí v písemné podobě. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Teď budu hovořit španělsky, to bude ještě rychlejší. Como todos ustedes saben, entre el 27 y el 30 de septiembre jak tedy víte, již od 27. do 30. září 2011 proběhlo šesté zasedání Fóra pro zprávu internetu. které bylo v roce 2005 to bylo uspořádáno v Tunisu a od té doby každý rok se to koná někde jinde. Je to aktivita podporovaná OSN. a dostává se tomu globální, má to globální e, pokrytí, delegáti pocházejí z celého světa. V letošním roce se tedy tato akce uskutečnila v Nairobi. Evropský parlament tam rovněž vyslal svou delegaci, složenou ze tří členů Sabine e. Kejen, Teresa Matarel a já. Já jsem byla vedoucí této delegace a také tam byli zástupci komise. Delegaci komise dokonce vedla paní komisařka sama Nelly Krésová, která se fóra přímo zúčastnila, a to, již, buď, a to buď formou bilaterálních dialogů s keňskou vládou v Nairobi. I jinak v letošním roce dvě hlavní témata, k ním se vyjadřoval Evropský parlament, byla cloud computing a internet. Precisamente en cloud computing en las administraciones públicas. Komise tam uspořádala workshop o cloud computingu eh, ve státní a veřejné správě. Mezinárodní obchodní komora, eh, která zahrnovala jak evropské, tak americké firmy, uspořádala další zajímavý workshop, s jehož jsme se zúčastnili a potom tam byly workshopy i na další témata, eh, například o ochraně dětí na internetu a toho se také naši členové zúčastnili. Fórum je složeno ze všech zainteresovaných subjektů, kteří si přejí zapojit podniky, jednotliv, odborné organizace, spotřebitelé, zástupci vládních veřejných organizací. Velká část těch zapojených subjektů hovořila o tom, že nikdo nemá situaci jako takovou pod kontrolou. Nebo respektive, promiňte, fórum probíhá tím způsobem, že e, nejde o to, aby to někdo převedl na nějaký regulatorní subjekt. To ne, má to takovou volnější formu, je to debatní fórum a v tom je to velice zajímavé. Je to velice otevřené setkání probírají se tam různé myšlenky, různé názory, různé pohledy na věc. Úspěch fóra během několika posledních let vedl k celé řadě iniciativ, které byly realizovány a má to tedy i více již vládní povahu, mezivládní povahu. Takže právě i vlády se do budoucna budou podívat na tom, kdo se bude účastnit, jaká bude agenda, jaký bude pořad jednání. Je tam celá řada iniciativ, které na jedné straně realizují Čína a Indie a na druhé straně Brazílie a tuším ještě nějaká další země. Také se tam hovořilo o tom, zda by fórum pro zprávu internetu mělo být e, větší pravomoce. Na druhé straně tam ale byl další debatní blok, e, a zejména vedený Američany, kteří byl proti tomu. Zástupci komise a zástupci Evropského parlamentu naopak prosazovali nebo obhajovali otevřený charakter tohoto fóra. Hovořilo se o tom, že to je naprosto zásadní pro to, aby to fórum vůbec mělo nějaký význam protože jinak by se z toho stala uh, úplně jiná instituce a ztratilo by to tu svou hlavní povahu. Takže to byl ten převažující názor. Také E, někteří zástupci evropských vlád, například tam byli, a chtěla bych říct, že tam byli i na, někteří velice vysoce postavení zástupci vlád, například z Vysok- Velké Británie tam přímo byl ministr pro telekomunikace a ten také jednoznačně se vyjadřoval proto, aby se z fóra nestal mezivládní nástroj, ale aby to bylo ponecháno jako fórum, v němž budou prostě jenom takto zapojeny různé mm, subjekty. Nicméně otázka stále zůstává nedořešená v rámci OSN, ještě se o tom bude hovořit. Čína je připravena k tomu projednat usnesení. Ale ta opozice některých zemí, jako tedy USA, evropské země a další země, ta bude jednoznačně reagovat proti tomu. Také bych chtěla upozornit na ten kontext rozpravy s keňským parlamentem. Bylo to zajímavé, protože Kenia se nachází v situaci, kdy je tam tady poměrně nízká míra rozvoje zatím. Je to africká země, která se hospodářsky teprve rozvíjí eh, a je tam růst nějakých 5 až 6 což je hodně. Kenia je takovým vůdčím činitele mezi východoafrickými zeměmi. A jedná se o zemi, která je připravena podpořit informační a komunikační technologie. Jenom abych vám uvedla jeden příklad. Na konci toho pobytu jsme navštívili školu, kde bylo 2000 dětí v věku 3 až 12 let. Šli jsme tam i spolu s paní komisařkou. Byla to velice příjemná návštěva. Bylo to v takové slamové, okrajové oblasti. Ale i navzdory tomu, že se jednalo o poměrně chudou oblast a rodiny žily skoro na ulicích, tak ve školách panovalo veliké nadšení, veliký zájem o informační a komunikační technologie. To bylo velice působivé. A to je jedno z témat, jedna z věcí, kterou v Keně vidíte velice často. Takže to je mm, zhruba vše. Chtěla bych ještě říci, že tedy spolupráce s Evropskou komisí pokračuje na přípravách tohoto fóra i generální ředitel, příslušný generální ředitel tam byl v tom angažován a říkal, že nadále musí komise a parlament e, spolupracovat na tom, jak se bude fórum rok dopředu připravovat. V prosinci se chystá schůze, kde si to znovu zrekapitulujeme. Jestliže tedy toto fórum zůstane otevřené a nezávislé, tak eh, bude fungovat jako fórum, které nikde na světě nemá obdobu. A to je, myslím, ten směr, který bychom měli podporovat. Děkuji vám. Kolega Weber má otázku. Ano, děkuji za tyto zajímavé informace. Myslím si, že máte pravdu ve vašich závěrech, že toto fórum by mělo zůstat otevřenou platformou pro výměnu zkušeností a návrhů. V této souvislosti bych měl otázku. Jedním z velkých problémů v souvislosti s novými technologiemi je problém digitální ho rozdělování. E, to je další problém ještě navíc k těm ekonomickým a sociálním e, oddělením. E, vy jste hovořila o té škole v Keně. A chci se tedy zeptat, zda na fóru jsou předkládány eh, takové návrhy, které eh, by eh, chtěly zabránit tomuto digitálnímu oddělení a Měnilo tedy eh, přístup eh, do sítí. Je nezbytné vždy mít eh, velké infrastruktury, které existují tedy v té pobřežní části ve velkých městech, ale ve zbytku zemí nejsou. Takže tady se klade ta otázka. Je to téma, o kterém se hovořilo a postupovalo se eh, nějak proti takovémuto oddělení? Bitte, Mr. Kaffee. Eh, Děkuji mnohokrát. Mám dotaz. Nevím, zase o tom hovořilo na tomto fóru, ale náš výbor to musí řešit. Je to ten nový internetový protokol. Možná eh, jste o tom hovořili na daném setkání. Stávající internetový protokol IP4 je v podstatě už využit, ty poslední adresy byly rozdány a v podstatě dospějeme do chvíle, kdy nebudeme mít k dispozici nové internetové adresy. Takže je důležité, abychom měli nový protokol IPv6 a to není děláno pouze na komerční bázi. Komise před eh, nějakou dobou začala vytvářet strategii. V tomto ohledu myslím, že tady musíme úzce spolupracovat s komisí, abychom to zlepšili. A jedna poznámka. Vidím, že jste hovořili o cloud computingu také z hlediska institucí. Já musím říci, že nemůžeme používat tyto služby v Evropském parlamentu. Pokud bych měl všem právo využívat cloud computing, tak bych eh, je rád využil. Please, yeah. Sí, eh, vamos a ver, en relación a la, a la primera... Děkuji mnohokrát. Co se týče těchto jednotlivých eh, bodů a té digitální propasti, tak eh, v našich diskusích vždy zaznívá otázka vztahu mezi technologickým vývojem, mezi informačními technologiemi a také spojení s ekonomickým a sociálním vývojem. Čili to je taková tematika, která se stále vrací. Co se týče prosazování rozvoje v těchto zemích, máme k dispozici určité hlavní směry nebo určitá vodítka, která mají být uplatňována. Čili co ještě musíme zajistit, nejen tedy v našich, jenom pouze v našich zemích a v Evropské unii, ale vidíme tady velké geografické rozdíly. Pochopitelně tuto otázku řešíme, když se zabývám otázkou širokopásmového internetu, a investice do nových eh, internetových eh, generací. Z hlediska Evropského parlamentu musíme rozhodnout, jaká je naše platforma, protože to není ani vláda, ani komise, ale bude to stanovisko Evropského parlamentu. To je věc, eh, kterou jsme probírali s našimi kolegy, čili s národními eh, kolegy z Keni, ale také z Velké Británie a z Německa. Byli tam i francouzští poslanci. Eh, a ti se, se setkali s europoslanci. A během tohoto setkání jsme se bavili o možnosti, abychom měli další fórum pro zprávu internetu aby tam mohli hovořit také poslanci z různých národních poslan, eh, sněmoven po celém světě. A europoslanci by jim vytvořil určitou platformu, kde bychom mohli tyto otázky probírat. Jsou tady nejrůznější programy, iniciativy, například eh, my jsme se zúčastnili prezentace, která se jmenovala Opětovné využití zařízení a technologií. To bylo velice zajímavé. Byla to nezisková organizace, která se snažila zajistit, aby počítače mohly být opětovně využité, aby došlo k určité recyklaci. A tento zrecyklovaný materiál byl používán v nejrůznějších eh, kurzech eh, pro lidi, kteří si právě osvojují tyto nejrůznější technologické dovednosti. Co se týče toho internetového protokolu, jsem velice ráda, že jste se na to zeptal, protože to bylo velice zajímavé setkání. Byli tam zástupci ICANu, byli tam dva zástupci správní rady. Co se týče ICANu, tak pochopitelně můžete říct si svůj názor, můžete klást dotazy, nicméně tento orgán není vůbec nějak pravomocný v této oblasti. Je to soukromá společnost, která funguje v oblasti zprávy a řízení. Má uzavřenou dohodu eh, s vládou USA a má určité podmínky, musí zajišťovat transparentnost, otázku kompatibility, co se týče počtu správní rady a všechny tyto otázky se musí uplatňovat v rámci té smlouvy, která byla uzavřena mezi ICANem a vládou. My říkáme, že tady je určitý problém s vnímáním. Jedná se o monopol, nejedná se vůbec o nějaký otevřený trh, kde by mezi sebou si konkurovaly jednotlivé společnosti. Skutečnost, že tato jedna společnost může naplnit tuto funkci, v podstatě znamená ještě zvýšenou odpovědnost, protože tato společnost se nefunguje za normálních tržních podmínek. Z tohoto důvodu eh, se musí velice bedlivě sledovat eh, jaké má kontakty, zda je skutečně transparentní, kompatibilní a zda je nezávislá. To se musí pečlivě sledovat, protože společnost nefunguje v tržních podmínkách, takže jejich odpovědnost je mnohem vyšší. Ano, je to společnost, která má velice dobré jméno v internetové komunitě. A co se týče severoamerické vlády, tedy z vlády USA, tak eh, ta spolupracuje s touto společností a snaží se řešit tyto otázky. Hovořil jste o problémech, eh, které se začínají objevovat Hovořil jste například o tom, že už nejsou dispozici eh, ty internetové adresy, tedy problém se transparentností a potom s tou takzvanou další politikou. Nicméně jsme se vrátili celkem uspokojení z tohoto setkání s tou společností ICANN, protože vše, co bylo řečeno, aspoň tedy z našeho pohledu, bylo řečeno naprosto jasně. Jsou to také technické otázky, to jsme vlastně neprobírali úplně podrobně. Já bych vás vyzvala, abychom na příštím zasedání spolu s komisí, s generálním ředitelstvím, bude tady také sám pan generální ředitel Robert Matna, který bude přítomen, abychom tyto otázky probrali, abychom se tedy zaměřili na tyto otázky budoucnosti a jsou to věci, které se týkají tohoto fóra, pro zprávu internetu a bude, myslím, to ideální příležitost řešit tento problém. Děkuji. Děkuji za tuto obšírnou zprávu, kterou jsme dostali také písemně. Mám tam dokonce i krásné fotografie, které jsou přiloženy. Sekretariát mě poprosil, aby všichni, kteří se zúčastnili této návštěvy, eh, vše tedy ukončili eh, do jednoho týdne, aby to mohlo jít do tisku. Takže děkuji Děkuji vám, uzavírám tento bod na pořadu jednání a Já se omlouvám, já bych jenom chtěla poděkovat za práci sekretariátu, která byla vynikající. Elena s námi byla a veškerá ta podpora, které se nám od sekretariátu dostalo, byla vynikající. Děkujeme. Ano, to rádi slyšíme, když někdo chválí sekretariát, připojujeme se ke této chvále. Tisíckrát děkujeme. Uzavírám tímto dopolední zasedání. Přeju i tlumočníkům eh, pěknou polední přestávku. Někdy jsme tady skutečně trošku horší, horší, eh, někdy potřebujeme vaši pomoc déle. Takže děkuji a uvidíme se odpoledne.